Kolegové, omlouvám se za to spoždění. Dovolte, abych vám řekla, že nečekaně předsedám mm, tomuto zasedání. Doufejme, že předseda dorazí co nejdřív. Já mm, e, tedy mám obrovskou čest, že teď předsedám výboru Imko, já jsem také jednou ze stínových zpravodajek pro toto téma, takže doufejme, budu schopnou činit vše, co je v mých silách. A Budeme mít jedno hlasování dnes, ale uh, mám projít poznámkami. Takže první věc, kterou uděláme, je schválíme pořad jednání. Má někdo nějaké námitky? Ne, děkuji vám. Také bych vám ráda připomněla, že schůze je webstreamováno, takže Nečekáme žádná přerušení. Aplikace je k dispozici všem poslancům, asistentům a zaměstnancům a právě byla aktualizována verze eh, této webové stránky. Zápis posledního zasedání od 20. do 21. února 2019 budou považovány za schválené, pakliže nebudou vzneseny nějaké námitky. Má někdo nějakou námitku? Nemá? Dobře. Takže teď přejdeme k hlasování týkající se bránění šíření teroristického obsahu online. Spravodajem je Reda. Chcete k tomu něco říci? Nikoliv? No tak to je v pořádku. Takže přejdeme rovnou k hlasovacímu seznamu. Pozmě- takže jedna pozměňovací návrh Julie. Panos mě velice dobře radí a asistuje při řízení schůze, takže jedna. Kdo je pro? Proti? Takže to odpadá. Kompromis jedna. Kdo je pro? Přijato dva pro Aha, musím to oznámit. Dobře, takže <laughs> přijato. 35. Omlouvám se, přecházíme rovnou ke 205. Which is on uh, page 4. takže odpadá. Eh, to máte na většině hlasovacích lístků tak uvazeno. 205. Kdo je pro? Proti? Takže zamítnuto kontrola. That is rejected. Zamítnuto. Takže teď přejdeme ke kompromisu 4. Všichni pro? Někdo proti? Takže přijato. 46. Pro, proti, zamítnuto. 2, 3, 6 pro, proti, zamítnuto. 235, přijato. Ne, omlouvám se, neodpadá to? Neodpadá, takže 2, 3, 5 pro, omlouvám se, říká paní předsedkyně proti. Dobře, tak to radši zkontrolujeme. Yep, that one's carried. Takže přijato. Dva, tři, sedm. Ne, to odpadá. Takže jdeme na dva, tři, čtyři. To bylo Odhlasováno jako dodatek. Kdo je pro? Proti? Přijato. 6 pro. Proti? Přijato. Um, right, okay, so um, amendment compromise 3. Kompromis 3. Pro. Proti. Ježíš, asi musím říkat také zdržel se, že, tak promiňte, ale vychází z toho, že tady nebylo žádné zdržení se. Zdržel se někdo? Nikoliv? Ano, přece jenom tady vzadu se někdo zdržel. 49, ne? Compromise 5A. Kompromis 5A na téže straně Máte 5A. Takže kde je pro? Kde je proti? Zamítnuto. 5B. Kde je pro? Kde je proti? Zamítnuto. Pardon, uh, přijato, omlouvá se řečnice, musíme to sfouknout rychle. Kompromis 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 8. Strana 14. Kdo je pro? Kdo je proti? kde se zdržel? Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 12. Kdo je proti? Kdo je pro? Kdo se zdržel? A přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 13 na, příš- na naší straně. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 350, který je, myslím, také na příští stránce. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A to asi uvěříme. To je 351. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že bylo zamítnuto, ale ověříme každopádně. Takže zamítnuto. 352, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Také to bylo zamítnuto, ale ověřme to. Ano. Dobrá, takže teď 355, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A jo. A uvěříme to také. přijato. Takže 350. 7 odpadá. Takže 358. A kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Tak myslím, že to je jasné. Chcete to někdo ověřit? Dobře, tak 358. Ano, přijeto. 359. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 360. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 361. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 87. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 14, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis 15. Pardon. 14 byla přijata. 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijata. Já se zdržel ještě. A, ah, myslím, že jeden se zdržel skoro všeho, že? Je to tak? Tak budu se snažit vám vždycky dá příležitost se přihlásit. 392. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže to věříme. Myslím, že to bylo přijato. Děkuji kolegové. 96 pozměňovacím návrhem ústním. Mám to přečíst? Ne. Máte ho. Takže kde je pro? Kdo je proti? Dobrá, tak to bychom měli ověřit. Přijato. 393 odpadá, 395. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 394. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 97 a 397. Dohromady o ní budeme hlasovat. Kde je pro, kde je proti? Zamítnuto. 396. Kde je pro? Kde je proti? Myslím, že to bylo přijato, ale uvěřme. Přijato. A teď příloha. Kompromis 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 102. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 101. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Přijato. Pozměňovací návrh. Kompromis. Teď popojedeme několik stránek, takže strana 26 pardon, 28, pozměňovací návrh 146. Tak, údajně ano. 146, kde pro, kde proti, kdo se zdržel. Přijato. 147, kde pro, kde proti. Já si myslím, že tohle bylo zamítnuto, ale ověříme to. Ne, myslím, že to je jasné. Dobře, tak to ověříme. Ano, měl jsem slyšet poslouchat Pamose. 161. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže přijato. 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 169. Kdo je pro? Kdo je proti? Dvacet šest, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Zamítnuto. A teď další ústní pozměňovací návrh. Ústní pozměňovací návrh byl k pozměňovacímu návrhu 26, takže se už o něm hlasovalo. Já si myslím, že to bylo zamítnuto tedy. No my to máme uvedeno jako o ústní pozměňovací návrh 27, tak A je to něco jiného, protože to k úvodnímu ustanovení 33. Takže hlasujeme o tomto ústním pozměňovacím návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže je to zamítnuto. 170 a 171. Kdo je pro, kdo je proti? Zamítnuto. 172. Kdo je pro, kdo je proti? 173. 174, kdo je pro? Společně s 28, kdo je pro? Tak, to bylo zajisté zamítnuto. Pardon, přijato, omlouvá se řečnice. Děkuji vám, kolegové, že mě opravujete. Takže 29, kde je pro? Je proti, kdo se zdržel? Přijato. 181, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 32, kdo je pro? Kdo je proti? Myslím, že to bylo zamítnuto. Pardon, přijeto. No, tak dobře, tak to ověříme. 32. Končím hlasování. Ano, měli jste pravdu.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 Takže teď budeme hlasovat o návrhu stanoviska takto upraveném. A to elektronicky. Takže hlasujeme teď. Dobrá, blahopřeji zpravodajce. Right. Um, do we have any other business? Tak, máme něco do bodu různé? Julie, chceš něco říct? Ano, já bych chtěla poděkovat paní předsedající za to, že tak e, rychle se toho ujala, velmi si toho vážíme. Jsme za to rádi, budeme dále spolupracovat s příslušným výborem a děkuji stínovým zpravodajům za vstřícný přístup. Děkuji, děkuji mnohokrát. Ještě předtím, než opustíte místnost, chci vám připomenout, čekají nás dvě další schůze. První bude 1. dubna 3, mezi 15 a 18.30 a